na konci tohoto zasedání. V úterý pak dle článku 74 eh, podepíšu pět právních aktů, které byly přijaty. Eh, názvy těchto právních aktů budou zveřejněny v zápisu tohoto zasedání.